podepsání právních aktů, které eh, se přijaly normálním způsobem. Chci vás upozornit, že ve středu předseda eh, rady a já podepíšeme deset těchto právních aktů, které budou schváleny v souvislosti s článkem 74 jednací řadu parlamentu, tedy jedná se o normální proceduru a oznámení budu, eh, ozn, názvy těchto aktů budou oznámeny v zámitu z tohoto zasedání. Druhá informace, paní paní Pascal Griny mě písemně